zahřívací kolo. Já doufám, že jste teď pořádně rozehřátí tím, o čem jste právě diskutovali. A vítejte na tomto občanském dialogu. Teď máte šanci promluvit přímo k Evropskému komisaři Tiboru Navračičovi. Já bych nejprve chtěl poděkovat panu komisaři, že jsem přišel, že si našel čas na tento dialog na téma demokracie a já. Já jenom připomenu, že v komisi máte na starost školství, kulturu, mládež a sport. Teď probíhá Evropský týden mládeže, je to váš týden, takže vy jste ten pravý člověk, se kterým potřebujeme nyní mluvit. Děkuji vám ještě jednou. V následujících 90 minutách budete moci debatovat s komisařem, který se velice těší na vaše příspěvky a na vaše názory. Jak očekáváte, že Evropská unie bude hrát roli ve vašich životech? Záleží vám na nadcházejících volbách? To chceme slyšet od vás, možná se chcete chcete podělit o svůj příběh, možná chcete vyslovit své obavy anebo naděje do budoucna. Protože jste mladí a pocházíte z tolika různých zemí a z tolika různých poměrů, velice se těšíme na to, že si vás vyslechneme živě tady v hemicyklu. Jste všichni aktéry unikátního evropského modelu demokracie a proto vás chceme vyslechnout. Chtěl bych zdůraznit, že každý může hovořit, nejenom ti, kteří už se účastnili našich programů nebo kteří se nějak aktivně zapojují, ale samozřejmě i ti, kteří už mluvili, můžou mluvit znova. Rádi si vás poslechneme znovu. Můžete mluvit buď anglicky, anebo opět eh, v některém dalším z 22 jazyků, které tu máme. To je jedna z mnoha krás Evropy, že máme tolik krásných jazyků a já bych při této příležitosti chtěl poděkovat naší armádě tlumočníků. Tak ještě pár slov o mé roli moderátora. Jsem tady od toho, abych zajistil, že dialog bude probíhat hladce. Až budete hovořit, tak, nebo až budete chtít hovořit, tak zkrátka zvedněte ruku a já vám dám slovo. Už jste pochopili ten systém, musíte zmáčknout červené tlačítko a tím zapnete mikrofon. Představte se nám prosím nejprve a řekněte nám, odkud jste, a konečně, pokud se vejdete do krátkého času, to neznamená jednu větu, chceme slyšet víc samozřejmě, ale je vás hodně a chceme, aby se všichni dostali ke slovu. A poslední věc, děkuji těm, kteří nás sledují live na webové stránce youthweek.eu a nebo na Twitteru. Dík, a to je eh, účet European Youth EU. Dnes máme dva hashtagy. Ten hlavní vidíte nebo brzy uvidíte, to je hashtag Youth Week, tak takže prosím, používejte ho a zneužívejte. A pak máme ještě druhý hashtag a to je hashtag EU Dialog. Takže teď Vítá, vítáme vaše komentáře, mám tady telefon, mám ho v kapse, já se na ten účet podívám a budu číst reakce live. Dnes si tedy především vyslechneme vás, Evropskou mládež, a chtěl bych vám představit Jariho Angela Rusa, který je z Neapole v Itálii a který se účastnil iniciativy Discover EU, kdy cestoval po Evropě a setkával se s dalšími mladými lidmi a společně objevovali eh, nová místa v Evropě, zkoumali svou evropskou identitu. Podívejme se na jeho video. EU has been a great experience for us all.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 Let's start all together now and we'll hear more. Že začneme všichni uh, společně a o této krásné iniciativě Discover EU se dozvíme za chvilku víc, ale nejprve chci podat, dát slovo kom, panu komisaři Navráčičovi, který, který oficiálně zahájí tento dialog. Prosím, máte slovo. Eh, dobrý den, zdravím všechny. Evropský týden mladých byl vždy důležitou akcí na evropské úrovni pro mladé, ale nejenom pro mladé, ale také pro politiky, politické činitele a všechny zúčastněné osoby, kterým jde o budoucnost. Ale tento týden mladých je zvláštní událostí, protože máme pouze čtyři týdny před volbami do Evropského parlamentu. Je to velice důležité, kdy můžete um, vyjádřit své nápady, můžete spolu utvářet budoucnost Evropy. Když jsme se uh, ujali svých funkcí před pěti lety, tak Evropa byla otřesena ekonomickou krizí. Úroveň nezaměstnanosti mladých v některých zemích byl nad 50 Nyní se pomalu uh, um, pomalu uh, opouštíme tu krizi, tu, tu, opouštíme tu nejzávažnější, nejtěžší fázi ekonomické krize, ale musíme diskutovat o budoucnosti, o budoucí evropské ekonomice. Co pro vás můžeme udělat, abyste měli eh, v Evropě bezpečnější prostředí, jak na trhu práce, tak ve společnosti. Demokracie. Jsme svědky eh, mnoha diskusí a konfliktů ohledně budoucích perspektiv Evropské unie, ohledně stavu demokracie na evropské úrovni i v členských zemích. Musíme projednat všechny tyto záležitosti, abychom vyslali signál rozhodujícím činitelům a budoucím e, reprezentantům. Pokud nám můžete říci mm, svůj feedback, své názory, tak my to mm, začleníme do rozhodovacích procesů Evropské unie společně, dosáhneme něčeho důležitého pro budoucnost Evropy. Takže eh, vítejte, já jsem se s mm, vámi rád sešel a těším se na plodnou diskusi. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Takže začněme dialog. Kdo chce prolomit eh, ledy, vy mm, dostanete šanci jako první. Vy jste reagovali jako první. Já budu mluvit malcky, děkuji. Malčtina, já se omlouvám, ale to je jedna z velice mála, jeden z velice mála jazyků, které tady dnes nemáme. Máme, má, máme, máme malčtinu, tak to se omlouvám, mám špatnou informaci. Tak prosím, malcky. Je to jednoduché. Vy jste řekl, pane ehm, ehm, komisaři, eh, že si přejete mm, větší zaměstnanost mládeže, proč tedy ehm, nejsou mladí v politice, v politickém rozhodování. Uh, proč zde v Evropském parlamentu máme ehm, stážisty, eh, kteří, eh, asistenti, kteří pracují v podstatě za, skoro zadarmo, nemají ani na, nájem. Jak stanoví EU, jak jde EU příkladem? Jak eh, tak tímto umožňujete mladým účastnit se rozhodovacího procesu? Eh, takže ta první otázka byla ohledně participace mladých na rozhodovacích procesech. Je to poměrně složitá otázka o participaci mladých v EU. Mladí, eh, kteří se účastní ehm, profesionální politice, pokud vás zvolí, můžete být poslancem za Maltu na Maltě nebo můžete být poslancem zde ve Štrasburku. Eh, zde nebo ve Štrasburku. Co my tedy jako komise můžeme udělat? Můžeme otevřít kanály pro dialog s mladými. Eh, mm, máme strukturovaný dialog institucionální, to je proces dialogu se všemi zúčastněnými aktéry, nejdůležitějšími aktéry mládežnické politiky na evropské úrovni, ale Nyní chceme eh, oslovit všechny mladé eh, přes mládežnické organizace, možná i, které nejsou, kteří nejsou reprezentovaní těmito organizacemi, které jsou marginalizované, atomizované, ale my je musíme najít a potřebujeme vaši pomoc. Musíme je nalézt a e, vtáhnout je do mainstreamu. Eh, protože když eh, se odeberou k volbám a volí, zvolí své zástupce nebo eh, oni sami mohou být zástupci, tak můžeme slyšet jejich hlas na, v institucích, v rozhodovacích procesech. Ehm, my tady máme program Eh, stáží, to je dobře placený program stáží na komisi, je to šestiměsíční stáž. Můžete se přijet, můžete se seznámit s evropskými institucemi a můžete si tady najít práci potom, potom po té stáži. Takže co můžeme udělat? Nabídnout nové příležitosti pro vás, pro aktivní mladé lidi, kteří mají zájem participovat na evropských politických procesech na evropské úrovni, aby se integrovali do těchto procesů. Děkuji. Máme tady ještě jednu otázku. Já jsem Natálie a jsem nutyšská, ale budu mluvit anglicky, aby to bylo jednodušší. Já mám pocit, že ta otázka byla, proč není více mladých v politice, ne proč nejsou součástí dialogu. Takže moje otázka, vzhledem k tomu, co jste řekl na konci diskuse, že to je na, záleží na tom, aby lidé šli volit. Není to také o tom, aby politici e, vlastně začlenili mladé do rozhodovacích procesů, nejenom při volbách? Já jsem vždy spolupracoval s mladými, když jsem byl ministrem um, roku 2014, tak dvě třetiny našeho personálu byly mladí pod do 35 let. Takže vlastně je to na politicích, zda budou využívat všech příležitostí, um, mít kolem sebe mladé lidi. To není Eh, to, z mé strany to je v podstatě eh, citlivost vůči problému mladých. Není, můžeme zavést nějaké mládežnické kvóty, ale to není řešení, to je administrativní opatření. My musíme přesvědčit politiky, že mladí nejsou um, um, závazkem, ale um, přínosem do budoucna tady v, mezi personálem, mezi asistenty poslanců, politickými experty jsou většinou mladí lidé, takže tady je e, posun možná pomalý, ale je samozřejmě, musíte tvrdě pracovat, ale také musíme přesvědčit starší, zkušenější politiky, aby najímali mladé jako svůj personál. Ano, prosím. Tam ten pan. Dobrý den. Já jsem Ricardo, budu mluvit anglicky. Já jsem mě, velice rád, že máme možnost mluvit vlastním jazykem a také si cením toho, že jako Evropané můžeme být jednotní v diverzitě. Díky tomu používáme angličtinu. Já Mm, mně se tedy líbí toto setkání, ale trošku mě vadí, jak se neustále opakuje slovo mladý. Já jsem prostě občan, který je náhodou mladý a nechci eh, nosit tuto nálepku do věku 35 let nebo cokoliv tedy je považováno za mladé. Občanská společnost, politi, politika, bude založena více na meritokracii spíše než na věku a zkušenostech, který člověk má. Takže jaké jsou kanály, kterými můžeme vyjadřovat naše schopnosti? To je to důležité, spíše než ten věk. Vaše otázka mě vede k věčnému problému politiky mládeže, totiž pokud bude politika pro mládež oddělená, nebo zda je to horizontální záležitost, kdy aspekty mladých musí být reprezentovány ve všech politických oblastech. Já myslím, že obojí je důležité. Na jedné straně já Mm, vlastně ten aspekt mládeže zdůrazňují ve všech aspektech politiky. Ano, máte pravdu, je to jenom věková skupina. Na druhou stranu máte některé specifické potřeby, které asi budou lépe zastoupeny důrazem na Eh, hlavní eh, rysy této skupiny, to znamená první práce, první eh, rodina, první bydlení. Takže to jsou specifika této věkové skupiny, kde můžeme mm, se zaměřit na vaše potřeby. Proto týden mládeže, ano, máte pravdu. Vy jste evropští občané, ne prostě jenom mladí. A máme mm, jiné akce, kde se zaměřujeme například na občanství, kde jsou samozřejmě i, i, i mladí, kteří eh, eh, se to týká, ale tento týden se zaměřujeme na vaše potřeby, vaše problémy a chceme slyšet vaše názory, protože vy jste budoucnost. Za 10, 20 let budete v rozhodujících pozicích, budete novými lídry ať v ekonomice, nebo v biznisu, nebo v politice, v kultuře, všude. A musíte spolu mluvit, musíte nás informovat. Jaké jsou vaše názory, abychom mohli ovlivňovat budoucnost naše dnešní rozhodnutí. Já tady tedy eh, dám slovo vám. Ano, vzadu, ano. Já jsem Lisa z eh, Rakouska a tady s několika kolegy. a my jsme založili mládežnickou organizaci eh, mladých, kteří se zajímají o politiku a chtějí to dělat, ale problém je, že nesmí volit, ne, ne, nemají možnost tedy jít k volbám. Což už je velký problém, protože mnoho politicky motivovaných mladých je v Evropě, kteří chtějí dělat politiku, ale je to obtížné, jak si pozvednout svůj hlas, když nemají volební právo. Děkuji. Možná to nebylo přeložené. Já tady mám You've asked about the voting age, huh? Vy jste se ptali na uh, věk, kdy je možné volit. Ne, že uprchlíci jsou uh, nemají možnost volit. Mají zájem o politiku, jsou mladí, ale prostě nemají možnost volit. Ano, ale volební právo vždy souvisí s občanstvím. Byla jenom jediná situace, a to v sovětské ústavě v roce 1918, kdy volební právo souviselo s třídou, nikoli s občanstvím. To znamená, pracující mohli volit v sovětských volbách v roce 1918 obvykle to souvisí s občanstvím, takže pokud nový uh, migrant nebo uprchlík získá občanství, tak může volit. Pokud nemá občanství, bohužel to je jeden z základních eh, prvků volebního práva. To nemůžeme změnit na evropské úrovni, to je na členských zemích, které, které rozhodují, kdo eh, smí volit a kdo ne. A Já požádám tedy technika tady o kontrolu těch sluchátek, protože tady byl problém s překladem. Číslo 61, prosím. Máte slovo. Já to zkusím anglicky. Já tedy eh, jdu do školy v 8, eh, vrátím se v 6 a vlastně využívám tím Evropu. Kdybych se účastnila například Erasmus+, ne mnoho lidí se toho účastní, tak bych nevěděla o těch výhodách, které mám z Evropy. Já vlastně 10 hodin denně využívám ty výhody jako mladý člověk. Nevím, jak o tom, mm, jak to vidí ostatní, ale pro mě Evropa tam, tady vždy je. A je to takové normální, všechny ty přínosy, o kterých nikdo neví, že jsou díky Evropě. Do jaké míry se můžeme zbavit toho problému, že e, si lidé myslí, že tyto přínosy budou pokračovat bez Evropy. Lidé si myslí, že Evropu nepotřebují, že to bude lepší bez ní. A ty přínosy, že budou trvat, ale to není pravda. Já to mohu říci za sama za sebe. Nás je tam 90, si 6 z nás ví, co dělá Evropa. Já jsem slyšela poprvé o Evropě. Po osmi letech ve škole jsme měli tři týdny předmět na toto téma. Dál už se o tom nemluvilo. Jenom protože jsem se účastnila tohoto programu, jsem tady na tomto týdnu mládeže, tak se o tom dozvím. Ale dalších 84 spolužáků o tom nic neví. A to je velký problém. Do jaké míry tedy tohle můžeme řešit? Můžu se zeptat, odkud jste? Německo. Já úplně souhlasím a řešení neznám. Kdybych ho znal, tak bych problém byl vyřešen. Osobní komunikace je efektivnější než institucionální. Můžeme zveřejňovat prohlášení, tisková prohlášení, můžeme se bavit mezi sebou o významu Evropské unie, ale je to každodenní život, každodenní komunikace. Vaše osobní příspěvky, které mohou přesvědčit vaše přátelé a další co já dělám tedy v mém zemi a městě, v mém sousedství. Všechny tyto drobnosti lze uh, vlastně um, spojit dohromady a uh, bychom měli přesvědčivý argument. My můžeme mm, do osnov škol začlenit evropská studia a učit historii evropské integrace ve školách. Učit hodnoty evropské integrace ve školách. Protože součást důvodu, proč lidé nic nevědí o EU, je to, že nemají znalosti o základních hodnotách institucích nechápou ani, co dělám já. Já jsem komisař. Nikdo neví, kdo je to komisař. Všichni mi říkají ehm, vlastně europoslanec, člen parlamentu, zodpovědný za kulturu, vzdělání a tak dále. Ale já jsem členem jiné instituce, nikdo to ale nechápe. Nikdo nechápe, co je to Evropská komise. Musíme vysvětlovat, musíme učit eh, o institucích, o principech, základních myšlenkách evropské integrace a také historii, protože největší úspěch Evropské unie je, že zabránila válce do posud na evropském kontinentu mezi členskými státy. Tento mírový projekt je to nejdůležitější nejdůležitějším přínosem pro každodenní život občanů. No ale jak jste řekl, chápání Evropy a toho, co Evropa pro vás dělá, to je skutečná výzva. Um, někteří ale jsou velmi aktivní. Natalia Filipovská z Polska. Eh, Natalia, vy jste se účastnila programu Discover EU, když vám bylo 18-19. Můžete nám říci, jak jste se dozvěděla o tomto programu? Já to ehm, v podstatě eh, řeknu Uh, okay. Nebudu se stoupat, abych nikoho nezakrývala výhled. Tedy když mě bylo 19, tak tam byl to program pro 18 mm, leté. Já jsem se o tom dozvěděla z nějaké reklamy na Facebooku. Já jsem myslela, že to je nějaký virus. Většina Poláků se to myslela také, proč by nám měli dávat něco zadarmo. Ale já jsem na to klikla, přečetla si to, našla jsem tam informace a se svojí nejlepší kamarádkou jsme se přihlásili a ukázalo se, že to bylo zatím to nejlepší, co jsem v životě udělala. Děkuji. And thanks to Discover EU, you got... A e, díky Discover EU e, jste se, myslím, dostala do pěti zemí. Řekněte, kde jste byla. Byli jsme v Berlíně, v Paříži, v Londýně, v Bruselu a v Amsterdamu. A já e, předtím jsem byla pouze v Paříži, takže pro mě to byla opravdu obrovská příležitost naštívit polovinu Evropy vlastně na jedné cestě. Natalie, řekněte mi, a co udělalo, že jste se cítila větší, více Evropankou? Já jsem se cítila doma. Ať už jsem byla kdekoliv, tak lidé byli tak milí. Já opravdu nevím, jestli Poláci jsou také tak milí. Já jsem poznala uh, mnoho lidí byli eh, otevření. Já jsem musela se s lidmi setkat a s lidmi hovořit. To bylo na začátku velmi obtížné pro mě. Seznámila, seznámila jsem se s jinými účastníky Discover EU a jsme pořád v kontaktu s těmi dívkami. Poznala jsem kulturu zevnitř. Ve škole se někdy hovoří o Evropě a dozvídáme se o evropské kultuře, ale sedíme v lavici a je to úplně něco jiného, když v Evropě jste, vidíte to na vlastní oči. Třeba ve Francii, v Paříži, Třeba my v Polsku snídáme párky, je to opravdu velmi tučná snídaně a my jsme potom byli ve Francii, tam jsme byli v restauraci a tam jsme snídali a tam jsme si dali vlastně jenom kávu a pomerančový džus a croissant a já jsem si říkala, aha, ale bylo to zajímavé, protože to bylo něco jiného a já jsem to poznala na vlastní kůži. A v Londýně zase lidé žijí úplně jinak než Poláci. V Polsku v Polsku my jsme takový pomalí, žijeme život pomalu a v Londýně všichni spěchají, všichni utíkají a je jedno, jestli je to ráno nebo večer, prostě pořád se spěchá. Ale něco v tom je, je to neuvěřitelné. Je, je to jejich kultura, je to jejich eh, životní styl. Moc krát vám eh, děkuji, doufám, eh, že budete nadále pokračovat v cestování a že vás popadne ta cestovatelská horečka. Děkuji Natálie za váš příběh. And, maybe Eh, pane komisaři, možná byste mohl pohovořit o této nové iniciativě Discover EU. Je to opravdu jedinečná iniciativa. Bylo to navrženo pro mladé lidi. Eh, já vím, že bychom neměli vždy používat to slovo mladí, ale jedná se o šanci pro 18 leté. A mm, je to vlastně dílo eh, dvou, 18 let, dvou mladých Němců a bylo to předloženo v Evropském parlamentu a my, Evropská komise, jsme to provedli. Cílem jsou 18-letí Evropané. A loni jsme tuto příležitost nabídli 30 tisícům Evropanům, kteří mohli cestovat po Evropě zdarma a na základě cestovní mapy, na základě myšlenky a letos to chceme zvýšit na 40 tisíc a to další kolo zveřejníme ve čtvrtek, takže pokud vám je 18, tak se na to podívejte. A doufám, že to bude úspěšný projekt, máme na to stabilní financování a bude to trvat několik let. Minimálně dalších 8-10 let. Tak využijte této příležitosti. Ano, využijte této přítosti. Vidím, že někdo uh, se uh, hlásí velmi aktivně o slovo, prosím. Já budu hovořit uh, anglicky, uh, pardon, budu hovořit uh, maďarsky. Je se jmenuje Teodor, jsem z Maďarska a protože jsem dostal možnost hovořit ve své mateřštině, tak budu hovořit maďarsky. Určitě většina lidí, co tady sedí, souhlasí v tom, že Evropané si nevždy jsou vědomi toho, že jsou Evropany. Já si myslím, že Evropané nemají eh, ten pocit, že jsou Evropany, necítí to tak, nevím, eh, jak to vypadá v Bruselu, ale třeba v Maďarsku je potřeba lidem připomínat, že jsou Evropany. a že rozhodnutí tady jsou legitimní a důležitá. Mohu, já odpovím eh, maďarsky. No, maďarština je moje mateřština, proto odpovím maďarsky. Takže odpovím tedy maďarsky, protože dotaz byl položen maďarsky. Ten problém eh, spočívá v tom, že lidé vnímají Evropskou unii jako zahraniční politický problém. I u nás, eh, v naší vlasti, v Maďarsku, jsou zprávy, které se týkají Maďarska a potom jsou zprávy, které hovoří o EU. Ale já si myslím, že tady dochází k velmi pomalé, velmi pomalé změně. Eh, stále více témat, eh, které se týkají EU, se vnímají jako vnitropolitické problémy. V Maďarsku je velmi důležitým eh, tématem článek 7 a různé diskuze zde v Evropském parlamentu eh, se týkají vnitřní politiky v Maďarsku, ale to se týká třeba i Polska nebo Rumunska. A proto já si myslím, že témata EU budou stále důležitější v rámci vnitřní politiky a lidé budou eh, vnímat, že politika EU je vlastně i součástí jejich života, že se jedná i o vnitrostátní politiku. Děkuji. Ano, ano, je to tak. A nyní dotaz eh, tam. Ano, vy, ano. Eh, dobrý den, eh, já jsem Marko, jsem z Francie a budu hovořit francouzsky, protože mohu hovořit eh, francouzsky. V roce 2014 mi bylo 15 a překvapila mě velmi nízká účast mladých, že volilo pouze 25% a v některých zemích jenom 8%. A vím, že v Řecku, v Rakousku, na Maltě se může volit teprve v 18. A proč nemůžeme volit od 16 ve všech zemích Evropské unie? Hovoříme o účasti mladých, tak já nevím, co kdybychom snížili věk, kdy se může volit a možná by se tím zvýšila účast. Děkuji vám, Marko. First you have to Nejdříve je potřeba přesvědčit parlamenty v jednotlivých členských státech, aby upravili legislativu. Ale já nechci být eh, tím ďáblovým advokátem, ale nevím, eh, zdali, eh, kdybychom snížili věk, zdali by se zvýšila účast. Musíme se zeptat našich rakouských kolegů. Myslím, že Rakousko i Malta ano, Malta to zavedla letos poprvé, takže uvidíme. Eh, musíme zjistit, zali existuje vztah mezi tím, že snížíte věk, kdy se dá volit a volební účast. Bohužel, ale si o tom, nejsem o tom přesvědčen. Ano, tam eh, číslo 155. proč nemáme evropského eh, komisaře nebo Evropskou komisi pro mladé. My jsme mladí a Měli bychom mít eh, možnost to říci, jak víte, co chceme, když nám nenasloucháte. Možná bychom měli mít zástupce, našeho zástupce a měla by být nějaká Evropská komise pro mladé. Odkud jste? Já jsem z Rumunska. <laughs> Mulțumesc. A proč si myslíte, že já vám nenaslouchám? Já nevím, jak nám nasloucháte. V mé zemi My nemáme toto politické vzdělávání. My nevíme, jak se můžeme zapojit do ničeho. A vlastně o politice nevíme nic. V každém eh, členském státě je národní Rada mladých a zástupci Národní rady mladých vytvářejí nebo tvoří Fórum pro mladé. A tito e, zástupci mladých jsou z jednotlivých členských států. Co musíte udělat nejdříve, je zjistit, kdo je vaším zástupcem v Rumunsku a potom dochází k pravidelnému dialogu se zainteresovanými stranami v rámci Fóra pro mladé, ale máme i jiné mládežnické organizace na evropské úrovni. Tyto problémy můžete vyřešit tím, že e, budete dohlížet na vašeho zástupce, který pochází od vás doma. Ten problém není vždy na evropské úrovni, ale na národní úrovni. Vy jste si je zvolili a proto vy nad nimi musíte mít eh, kontrolu. Já si určitě myslím, že eh, doufám, že tato akce jako tady vás přesvědčí o tom, že existuje propojenost mezi politiky a mezi mladými. Číslo 33, to vám dlužím. Jsem eh, Peter Matovič ze Slovenska a budu hovořit slovinsky. Tady se hovoří o mladých voličích. Já často hovořím s mladými voliči, všichni, eh, kdo mají volební právo. A mnozí říkají, že neznají Evropskou unii a že je to něco, co se děje velmi daleko. Vy už jste řekl, že jste poradil členským státům, aby informovali mladé lidi v Evropě o EU. A proč bychom neměli mít eh, informace o Evropské unii na školách, aby se to vyučovalo a lidé se necítí Evropany a to je opravdu ostuda. To je to, co my jsme navrhli členským státům a to, aby se zahrnuly znalosti o EU a o integraci eh, do eh, národních eh, vzdělávacích programů, ale kultura, sport, mladí a vzdělávání, to je výlučně v pravomoci členských států. Já nemám právo zasahovat do otázek vzdělávání členských států, například strukturální otázky či obsah vzdělávání. Co mohu udělat? je něco doporučit, doporučit členským státům určitá opatření, třeba eh, vyučovat eh, nějaký předmět eh, o Evropě, nějaké evropské studie. A na druhé straně mohu zahájit projekty, které budou mít evropskou přidanou hodnotu, jako je třeba Erasmus, což je vícestrané schéma mobility. Ta situace není beznadějná. Například Erasmus, dobře, zúčastní se ho pouze, nebo zúčastnilo do posud 9 až 10 milionů, ale je to vzdělávání pomocí praxe, pomocí zážitků. A pokud eh, všechny tyto informace o evropské integraci a o Erasmu, pokud to dáme do vzdělávacích programů, tak to potom bude populárnější a zdvojnásobí rozpočet. A představme si 30 miliard na 7 let. A to je opravdu značná částka. Tím můžeme dát mladým lidem možnost, aby zažili na vlastní kůži, co je to evropská identita, aby se cítili doma i v jiných zemích. Je to pomalý proces, ale jako všechno v politice, my se snažíme pokročovat, pokročit krok po kroku, ale je to věc v členských státech. Tak vy, vy jste na řadě, ano? Dobrý den. Jsem Emilie z Litvy. Tak vy pokračujte a potom eh, bude eh, ten další na řadě. Já jsem Emílie eh, z Litvy, chtěla bych hovořit svou mateřštinou a to je litevština. Já bych chtěla zdůraznit to, co tady padlo několikrát, význam vzdělávání a význam toho, že musíme vyučovat předměty o Evropě. Vy jste eh, hovořil o tom, že členské státy mají ve své pravomoci eh, vzdělávání, ale Litva, která je členem EU přes 10 let, tak čelí velkému problému, pokud jde o vzdělávání, a to na venkově. Já jsem z hlavního města a já mám mnoho příležitostí. Moje město se změnilo. Dochází k pokroku. Ale vím, že lidé, kteří žijí na venkově, tak nemají tolik příležitostí. A když jsem tady, tak vidím, že existuje mnoho příležitostí, projektů pro mladé lidi. Já jsem přesvědčena, že studenti, eh, mladí lidé by měli mít eh, přístup eh, k těmto příležitostem, aby ty věci zažili na vlastní kůži. Yes, it is one of the most sensitive. Ano, tohle je jedna z těch problematičtějších otázek budoucích politik školství. Malé školy, školy ve venkovských oblastech a v odlehlých oblastech. Protože máte naprostou pravdu školství a vzdělání. To je nejsilnější motor sociální integrace. A když někde nejsou školy, tak veškeré šance na sociální integraci a sociální mobilitu budou oslabeny. My můžeme udělat to, že na jedné straně navýšíme finance prostřednictvím regionálních fondů, Evropského sociálního fondu, ten taky může pomoct, a potom s prostřednictvím speciálních projektů e, Erasmu. A na druhé straně máme technologický vývoj, IT revoluce. Financujeme skvělou iniciativu e-twinning, která spojuje školy online. Víc než 600 tisíc učitelů a ještě více studentů je tímto způsobem provázáno prostřednictvím online digitálních řešení. A můžou si vzájemně pomáhat. Pro malou školu ve, v odlehlé oblasti to může být obrovská podpora, protože může čerpat znalosti a má osobní kontakty. Například pro výuku cizích jazyků, je to skvělá příležitost. Je to příležitost podcvičit se v jazyce přes internet s někým z partnerské školy. Takže e-twinning je dobré řešení. A plánujeme další projekty v rámci Erasmu abychom pomohli mladým lidem a učitelům, kteří studují nebo kteří pracují na malých školách ve venkovských oblastech. A abychom pomohli členským státům prostřednictvím financí, aby mohli tyto malé školy uchovat v těch oblastech. Děkuji. Teď už definitivně je řada na vás. Mikrofon 73, prosím. Dobré ráno, já jsem Jessica, jsem z Portugalska, ale žiju v Londýně. Nejprve bych chtěla říct, že si myslím, že název téhle akce je nesmírně důležitý, protože občas, jak už říkal kolega z Itálie, občas někdo řekne, neměli byste to nazývat evropskou akcí mládeže, ale o to tady nejde. Jde o to, že lidé patří do různých generací a mají různé potřeby. A občas, občas když generalizujete, tak zapomínáte na specifické potřeby a speci- specifické problémy jednotlivců. Takže nezapomínejme na naše specifické potřeby. A teď přejdu do portugalštiny. Já si myslím, že zavedení evropských studií jako předmětu do škol je nesmírně důležité a myslím si, že by mělo být možné uspůsobit hlasování mladé generaci. Například zřídit hlasovací místnosti na univerzitách, to by byl dobrý nápad. Zkrátka aktualizovat a modernizovat způsob, jakým se hlasuje ve volbách. Myslíte tedy hlasovací místnosti na univerzitách? Já si myslím, že jsou země, kde jsou hlasovací místnosti na univerzitách. Takže to je spíš ta specifická potřeba než obecná záležitost. S tím se musíte obrátit na portugalskou vládu, já si myslím, že tomu vůbec nic nebrání. Tak tamhle někdo hodně chce slovo, musím vám dát slovo, tamhle. Prosím. Ano, vyhrál jste. Budu hovořit španělsky, děkuji. Jsem ze Santanderu, jmenuji se San Juan, jsem z Kantábrie ve Španělsku. My pracujeme na venkově pomocí programu Erasmus a snažíme se eh, posílit eh, postavení místních komunit eh, já jsem neměl sluchátka, eh, takže jsem slyšel tlumočení. Eh, pro mě, co je důležité, je, aby místní komunity byly zapojeny do mezinárodních aktivit ze studenty. Tak já počkám. Máme málo sluchátek. Je důležité posílit eh, postavení místních komunit a je důležité uh, Eh, posílit mezinárodní aspekt. Je důležité, aby eh, studenti v místních komunitách věděli, o čem se děje na mezinárodním poli. Je důležité, aby studenti, kteří vědí, jak vypadá Erasmus, aby o tom hovořili na venkově. Občanská aktivita eh, spíše souvisí v tom, že spojíme místní studenty se zahraničními studenty a že zapojíme do sociální inkluze, Eh, děkujeme za nový Erasmus, protože tam je mnoho více oblastí, jako třeba ta otázka inkluzivity a je důležité, aby ty místní komunity si uvědomily, že jako asociace jako ISN nebo jiné asociace, které pracují na věkově, tak je důležité posílit jejich postavení, aby eh, byly součástí projektu, protože Evropa eh, nebo to, co je ohroženo, se děje ne tady eh, v Bruselu, ale v těch eh, venkovských oblastech. Je důležité, že ta politika se dotýká konkrétních osob. Je důležité, aby evropská realita byla přiblížena místním komunitám, aby ti studenti eh, z Erasmu, aby se dostali do těch místních komunit. <clears throat> Proto bych chtěl poděkovat za nový rozpočet na Erasmus, protože nám to pomůže, aby se lépe zaintegrovala Evropa do těch malých místních komunit. You're absolutely right. I... Máte naprostou pravdu, naprosto s vámi souhlasím. Ale mám pro vás smutnou zprávu, ta situace je ještě horší. Evropská unie není jenom Brusel, je to ještě menší, je to ještě méně, protože když jsem navštívil Molenbeek po teroristickém útoku před třemi lety a setkal jsem se se zástupci mládežnické komunity Molenbeeku, tak i oni cítí Evropskou unii jako velice vzdálenou ale Molenbeek je asi 500 metrů nebo kilometr odsud. Je to čtvrť v Bruselu, ale tamní lidé si připadají opuštění, připadají si naprosto odříznutí od Evropské unie. Já si tedy myslím, že Nejdůležitější změnu by mohlo přinést určité kritické množství. Pokud získáme kritické množství účastníků v Erasmu nebo v nějakém dalším úspěšném evropském projektu, množství lidí, kteří by mohli sdílet svůj příběh, tak to by mohlo znamenat reálnou změnu. A to by mohl být bod, kdy v každodenní komunikaci budeme získávat úspěchy. Tak, číslo 441, prosím. Dobré ráno, já jsem Kristýna, budu mluvit španělsky. Prosím. Dobrý den, eh, já jsem učitelka na španělské škole a zastupuji školy, které jsou vyslanci Evropské unie. Mám tady svého eh, žáka. Budu stručná, protože mnozí chtějí hovořit. Já bych chtěla požádat Evropskou unii o eh, finance. Finance, abychom mohli provádět naše aktivity, potřebujeme hodiny a potom potřebujeme osoby jako vy, eh, pane komisaři, protože eh, vy hledíte ke školám a je důležité vždy hovořit eh, a představovat studentům z první ruky, co to je Evropská unie. I do, I do. Thank you very much for your advice, but... Uh... Děkuji moc krát, děkuji za radu, ale máme 500 milionů občanů v Evropě a eh, já mám pět let na to, abych eh, přinesl výsledky, což znamená 100 milionů ročně. To je docela hodně schůzek, ale pravidelně vedu občanský dialog a pravidelně se potkávám s mladými lidmi a studenty. Můžeme dát více financí členským státům na jejich školy, protože jsme zdvojnásobili rozpočet na Erasmus, jak jsem už říkal, ale s časem je to horší, čas není v mých rukou. Budeme ale dávat více prostředků na projekty Erasmu v následujících sedmi letech, v příštím víceletém finančním rámci. a chceme zavést také mobilitu školských sekretariátů a další integrační programy a velice si vážím úsilí učitelů, protože vy jste pochodně v budoucí společnosti. Děkuji moc krát za vaši práci. Pane komisaři, já také čtu já nebudu teď číst jména těch, kteří komentují na internetu, ale zpráva zní, doufám, že program stipendií pro nízkopříjmové, stipend, nízkopříjmové studenty bude také diskutovan. Tohle je součást Erasmu a podle našich dat až doteď třetina účastníků pocházela ze skromnějších poměrů nebo znevýhodněných poměrů. My bychom to chtěli eh, navýšit, chtěli bychom využít zvýšení rozpočtu Erasmu k tomu, aby eh, tento projekt byl ještě eh, sociálně citlivější, ještě inkluzivnější. Děkuji. Hodně jsme hovořili o Erasmu. Ten člověk uprostřed tohoto obrázku se jmenuje Luka, je z Itálie, je tady s námi v sále, vidím ho tamhle. Ahoj, Luko. Ty jsi tady na této fotce proto, že se zúčastnil programu Erasmus v Dublinu. Tak nejprve nám řekni, proč se rozhodl pro Dublin, protože vím, že to byla tvoje první volba. Ano, přesně, protože když mi bylo 13, tak jsem se účastnil letní školy v Dublinu a zamiloval jsem se do toho města, ale potom eh, během bakalářského studia v Itálii eh, se mi naskytla šance studovat v Dublinu na Trinity College, což je jedna z nejstarších univerzit v Evropě a také je to univerzita, která má jednu z největších knihoven v Evropě. Takže jsem opravdu chtěl zažít znovu život v Dublinu. A jinou univerzitu a jiný systém výuky. A byl jsem rád, že můžu opět být na Trinity a bylo to tam úžasné. Každý, kdo kdy byl na Trinity, pochopí, proč se do toho místa tak zamiloval, ale řekni nám o svých zkušenostech. Co myslíš, že jsi získal za dovednosti na Erasmu, daleko od domova v Dublinu? Já myslím, že jedno z nejzajímavějších eh, věcí na Erasmu bylo objevovat eh, studentskou společnost, protože v Itálii nemáme eh, studentské spolky a patřit do různých studentských spolků mi umožnilo se zapojovat do různých dobrovolnických aktivit. Například já jsem se rozhodl přidat do skupiny Amnesty, účastnil jsem se nějakých lidskoprávních kampaní v kampusu i mimo kampus. Objevil jsem tam e, vášeň pro psaní a novinařinu. Psal jsem tedy školní deník. A také jsem působil jako dobrovolník v muslimské škole, kde jsem učil děti číst. Všechny tyto aktivity jsem měl příležitost dělat, což mi umožnilo pochopit, co chci dělat v budoucnosti a kým chci být potom. A ještě velice stručně. Měl si na základě této zkušenosti pocit, že jsi Evropanem, získal si tam svou evropskou identitu ano, rozhodně. Po, Evrop, po, po, po Erasmu jsem se rozhodl pro evropská studia a to jednak proto, je to poměrně banální to takhle říkat, ale je to proto, že se tak setkáte se spoustou lidí z celé Evropy a tím máte pocit, že jste Evropan. Máte pocit, že spatříte do velké rodiny, která je jednotná v rozmanitosti a která sdílí a prosazuje stejné hodnoty. Tohle říká kde kdo, ale ono je to opravdu pravda když to zažijete, když to vidíte na vlastní oči, tak si opravdu připadáte propojený s těmito lidmi z různých zemí. Děkuji moc krát za tuto výpověď. A já k tomu přidám, že Luka potom šel studovat na magistra do Dánska, takže příběh nekončí. A myslím si, že tohle je příklad, co znamená Erasmus pro tolik mladých lidí v Evropě i jinde. Ano, přesně. A je to velice dobrý doklad toho, jaké výhody skýtá Erasmus a jak vytváří evropskou identitu která není nijak v rozporu s národní nebo jakoukoliv jinou identitou, ale která naopak může tyto identity po, může, ji, může je posilovat a uvádět v soulad. To je, myslím si, nejušlechtilejší vlastností Erasmu. Přesně tak, čas běží, já chci dát slovo ještě co nejvíce z vás, ale prosím, vezměte to velice rychle, já začnu vámi, protože už jste dnes sehlásil častokrát. Děkuji moc krát, vážení účastníci. Nad námi na návštěvnické galerii je spousta mladých lidí, kterým je, dejme tomu, 6 až 10 let a dělají to, o co se snažíme my. Takže velká poklona. Prosím, nasaďte si sluchátka. Já bych chtěl položit otázku maďarsky. Já jsem studoval v Maďarsku na jedné škole, kde pochází mnoho žáků z německojazyčné menšiny. A myslím si proto, že menšiny jsou velice důležitou problematikou, kterou bychom se měli více zabývat. A moje otázka na pana komisaře zní, co může Evropská unie dělat pro mladé lidi, kteří patří k menšině, a kteří často v členských státech mají velké problémy. Já taky odpovím maďarsky. Vy mluvíte maďarsky? Jenom pár slov. Evropská unie se, nebo respektive Rada Evropské unie se zabývá spíše ekonomickými otázkami a kulturními otázkami se vždy zabývala spíše Rada Evropy. Existuje spousta dohod, dohod na téma národnostních menšin v jednotlivých eh, evropských státech. Nicméně i v rámci Evropské unie se čím dál více zabýváme menšinami. Existuje eh, uskupení, které se stává ze, zastupit, zastup, ze zástupců eh, evropských národnostních menšin a které eh, dohlíží na to, aby se Evropská unie zabývala určitými otázkami, co se týče menšin například otázkami školství a tak dále. Existuje i takzvaný minority package, který Evropská komise plánuje a který se zabývá evropskými menšinami a jsou tam legislativní návrhy eh, pro Evropský parlament a Evropskou radu. Já si myslím, že za dva až tři roky dos, dospějeme ke značnému pokroku. Slečna v červeném svetru 294, prosím. Charlotte de France. Euh, je vais m'exprimer en français. Alors, euh, depuis tout à l'heure. Um, hodně se tady mluví o mobilitě, o Erasmus+, plus, což je velmi dobré pro mladé v Evropě. Ale já mám otázku, eh, když jsme na druhé straně středozemního moře, co se tam děje s těmi uprchlíky, tak jeden ehm, na kolegyně tady právě mluvila o mm, právu volit pro uprchlíky. Bylo ehm, odpovězeno, že to záleží eh, na daném státu. Mě trošičku vadí na této odpovědi, v tom smyslu, že je snadné vždy ten problém na jiný stát nebo, nebo, nebo v rámci Unie. Já si myslím, že by se to mělo měnit, změnit, že by se toho měla ujmout Evropská unie. Ve vzdělávacích programech školních bychom měli připomenout, že jsme státy, které měly kolonie, máme víc, větší bohatství a stále máme příjmy bohatství z těch zemí na druhé straně e, středozemního moře, takže bychom měli projevit humanismus. Mě to šokuje trošku. Ta otázka se týká volebního práva. Moje odpověď byla tedy, že to je na členských eh, zemích. Ta kritéria spadají do kompetencí členských zemí. Co se týče sociální inkluze, uprchlíků a nově příchozích, tak to je částečně v kompetenci Evropské unie, takže můžeme pomoci podporovat členské státy Máme mnoho eh, projektů Erasmus, které použí, pomáhají nevládním organizacím, eh, orgánům, kteří pomáhají v sociální inkluzi uprchlíků. Také máme program virtuální mobility, což je online mobilita s zeměmi Magrebu, to znamená Jižní středomoří. A Máme digitální online nástroj, kdy studenti z Tuniska, z Maroka se mohou mm, online účastnit workshopů, kurzů a účastnit se eh, univerzitních eh, kurzů a získat kredity za tyto programy což eliminuje bariéry, vízové politiky, pohraničních kontrol a tak dále. Mohou tedy participovat online na některých projektech Erasmus. Takže my jim pomáháme, podporujeme některé severoafrické země, které eh, se připojili do, k Erasmu a některým aspektům Erasmu a v příštích letech budeme dělat víc takže nám tady e, ubíhá čas, jak by řekl pan Barnier. Takže krátké otázky a krátké odpovědi. Prosím, začněte. Já jsem Lucie ze Slovenska, já budu stručná, budu mluvit slovensky. My máme na Slovensku krajně pravicovou stranu, která byla předmětem vyšetřování a nejvyšší soud ji včera nerozpustil. Mladí lidé právě inklinují ke krajní pravici, nemají zájem ani o Erasmus, ani o Erasmus+. plus, Ani o žádné diskuse a debaty o výhodách Evropské unie. Jak s tímto bojovat? To je závažný politický problém, že někteří mladí jsou přitahováni extrémisty, ale vy jste řešení, vy je musíte přesvědčovat, my vám můžeme pomoci, ale vy to musíte dělat na lokální úrovni. Takže vy v tom bledě modrém, stručně, prosím. Já jsem Marian Talban, jsem eh, doktorant a mám, mluvím krásným latinským jazykem, tedy, což je rumunština, je to krásný jazyk, ano. Eh, svět populismu, individualismu, svět, kde jsou všude fake news a mladí lidé nevědí, koho volit, protože Mm, politici, bez ohledu na to, zda je to Rumunsko, Francie nebo Itálie, narůstá populismus ve všech zemích. Takže si musíme položit otázku, jak vzdělávat, tedy vzdělávat k volbám, aby mladí lidé volili Evropu. Jde o naši Evropu, Evropu mladých, krásnou Evropu. Musíte říci, Musíte jim eh, říkat o evropských úspěších, například v Rumunsku investice financované z evropských fondů, Erasmus. Může to být kombinace těchto otázek. Co můžeme udělat pro to, abychom přesvědčili lidi na místní úrovni? My je musíme přesvědčovat. To je osobní kontakty, dialog to je nejdůležitější. Vím, že to je náročné, ale je to jediné řešení. Je tam vzadu? Já budu mluvit italsky. L'Europa lavora sui giovani. In Italia è pro... Nyní Evropa se snaží pracovat s mladými ale v Itálii je hlavní problém nedostatek práce, zaměstnání pro mladé, především na jižní Itálii. Hodně mladých odchází ze školy už ve 13-14 letech. Když budete eh, studovat tyto věci ve škole, tak eh, tím mladí tam ani nebudou chodit. Takže uvažuje se o tom, jak eh, oslovit tyto mladé, kteří vlastně i skončí v rukou mafie, která je vykořišťuje. Jak je tedy oslovit ty mladé, kteří mají malo, málo příležitostí? Jak se k ním dostat? Ti, kteří chodí do školy, jsou ti šťastní, ti mohou mít normální život. Ale ty děti, které Mm, vlastně vypadnou, jsou vylučováni. Jak je tedy oslavit? Ano, to je ta výzva. A mm, Toto je proto jádrem naší budoucí strategie pro mládež, protože máme dobré vztahy s mládežnickými organizacemi, se zástupci eh, mladých na evropské úrovni. My víme, že je problém na místní úrovni, že jsou mladí, kteří mizí, ehm, kteří nemohou najít příležitost v společnosti. E, co tedy chceme? Pomoci mládežnickým organizacím, aby zmapovali své vlastní prostředí, aby našli ty, kteří mizí, kteří uh, jsou odcizováni a pokusit se je znovu přitáhnout, znovu integrovat. Stále tedy hledáme řešení, pokud máte nějaké um, dobré nápady. Eh, já jsem Nadín, jsem z Portugalka, ale žiju v Lucembursku, takže budu mluvit portugalsky a francouzsky. Začnu portugalsky. Děkuji. Je důležité se cítit jako Evropan. My jsme mluvili hodně o evropské identitě, o tom, eh, bychom se cítili Evropany, ale jsou tady rozdíly. Ehm, mezi městskými oblastmi, jsou rozdíly mezi evropskými státy. My víme, že jsou státy, které jsou geograficky dále od Bruselu a někdy ty státy, které jsou blíže Belgii, se cítí více evropské než ty, které jsou dále. Jak tedy zajistit, aby se plně účastnili evropské integrace. Především, kdy eh, Evropa jednotná v diverzitě jaksi není um, um, odrazem reality, ale to máte pravdu, ale není to tak jednoduché, protože v Rumunsku nebo Bulharsku mm, ta míra schvalování EU je vyšší než eh, v některých zemích blíže Belgie, takže tam není snadné řešení co ne, můžeme udělat, je propagovat zase evropské myšlenky, Erasmus Discovers EU, e um, ehm, všechny tyto iniciativy, které mají um, povzbudit mladé. To jsou nejlepší nástroje, jak eh, propagovat evropský evropskou myšlenku. Já věřím, že krok za krokem se nám podaří přesvědčit všechny evropské občany, že evropská myšlenka není jenom jednotný trh, není to jenom aký komunitér. Jsou to životy lidí, duše lidí a komunity na evropské úrovni. Já tady vidím tolik zvednutých rukou, ale musíme vzít tři otázky. Takže velice stručně a pak začne, začnu eh, vámi. Já jsem Anna Maďarská a moje otázka je, mnoho mladých chce mluvit o svých problémech a potřebách, ale nemají feedback a nevidí výsledky. Eh, eh, jaké si myslíte, že nebo co bude možné vyřešit v rámci té strategie pro mládež. Myslím, že by to pomohlo participaci, kdyby měli pocit, že jejich hlasy nejsou e, ztraceny v Bruselu. Ano, tak mm, komunikace musí být cílená, personifikovaná, pravděpodobně pomocí nástrojů online. Prosím. Děkuji za slovo. Já budu mluvit česky. Já jsem z České republiky. Pane komisaři, eh, já pocházím z České republiky, jak už zaznělo. Kromě toho se ale ovšem také cítím jako Evropan, což myslím, že je důležité, aby tu zaznělo, protože hodně lidí ani neví, že existuje něco jako evropské občanství, nebo respektive občanství Evropské unie budu mluvit česky eh, tímto krásným mateřským jazykem protože evropský jazyk bohužel nemáme. Eh, omlouvám se jestli to bude trochu kostrbaté protože jsem lehce dojat že vůbec můžu vystoupit v takhle nádherné budově. Eh, mimochodem neponechal jsem nic náhodě sedím na sedadle číslo one hundred and fourteen kde sedí můj oblíbený poslanec luděk niedermayer kterého tímto zdravím. a teď k mé otázce budu velmi stručný Eh, my jsme tu asi hodinu a půl řešili jak dostat mladé lidi nebo respektive jak dostat celkově lidi k volbám. podle mě na to ale jdeme trošičku špatně trošičku ze špatné strany. já si myslím že nejdříve než dostaneme lidi k volbám bychom se měli zajímat o to jestli mají nějakou erudici jestli eh, jsou schopni učinit vůbec rozumnou volbu aby to nedopadlo jako s tím brexitem který tu už dneska zazněl. britové den po vyhlášení oficiálních výsledků referenda eh, skočili na google a hromadně hledali co je evropská unie jak funguje a podobně já vím že eh, tohle mají činit národní státy potažmo hlavně jejich vlády ale vzhledem k tomu že v tomhle selhávají neměla by je ta unie nějakým způsobem suplovat? chápu že nemůžete vstupovat eh, například do školství nicméně například eh, vlivem sociálních médií a podobně si myslím že byste mohli alespoň naší generaci eh, trošičku vysvětlit jak unie funguje. já si totiž myslím a mluvím teď za českou republiku kde byla účast v posledních eurovolbách eighteen že i ta eighteen účast může být lepší než eh, když půjde volit fifty lidí kteří ovšem načerpali veškeré informace například eh, ze sputnik news nebo russia today. myslím si že je skutečně na místě aby se lidé začali informovat věcně. děkuji za pozornost. Yes, you can, uh, you can find some useful information. Můžete najít nějaké užitečné informace ve své mateřštině o evropských institucích online na jejich webových stránkách. Ano, musíme dělat víc. Eh, zástupci Evropského parlamentu nebo komise, hm, reprezentace, delegace jsou v Praze například a tam ty mohou dělat víc, mohou eh, šířit informace a znalosti o EU. Velice stručně tři otázky a e, pak odpovíme. Takže začneme číslo 32. Já se jmenuji Kozimo, jsem Ital, ale studuji a žiju v Londýně už čtyři roky a zatím jsme tu nehovořili o Brexitu příliš a mě by zajímalo, jak se komise a vy osobně stavíte k Brexitu a co hodláte udělat pro to, abyste zajistili, že práva občanů EU, kteří chtějí pobývat a studovat ve Spojeném království, aby zůstala, jaká jsou nyní, abychom byli bráni jako domácí studenti, abychom měli právo na stejnou úroveň školného a také stejné podmínky pro studijní půjčky a tak dále. Já velice stru... Další otázka, prosím, velice stručně. Já jsem Eh, z Německa a budu hovořit eh, německy. Dnes jsme ještě nehovořili o právo eh, demonstrovat Eh, jedná se třeba o demonstrace, kdy lidé protestovali proti autorskému právu, vycházeli každý týden do ulic a jsou velmi frustrováni a mají pocit, že nejsou vůbec vyslyšeni a nyní by měli jít eh, volit ale nebyli vyslyšeni. Co můžeme udělat tedy proto, aby eh, tito lidé šli volit? And last but not least, in the back, you're shaking your mobile phone. A vy, kdo máváte eh, mobilním telefonem tam vzadu? Dobrý den. Já jsem Bogdana Baša, já jsem z Bulharska a budu hovořit bulharsky. Já jsem čekala eh, tak dlouho, až eh, budu moci hovořit, že jsem vlastně úplně zapomněla, co jsem chtěla říci. Ale úvodem bych chtěla říci, že Bulharsko je krásná země, je to země, která je členem Evropské eh, unie. Já jsem učitelkou anglického jazyka a učím 18-leté studenty. Jsou to mladí lidé, kteří mají právo volit letošní evropské volby budou eh, ve stejné době, kdy vlastně eh, děti eh, maturují. A já se obávám, že ta účast bude velmi nízká. Naším cílem je snažit se o vyšší účast. Bohužel v Bulharsku demokracie jde také ruku eh, v ruce s chudobou. Týká se to i středního školství. Uvažovali jste o třeba um, nějakých eh, mm, testovacích volbách, simulovaných volbách. Já si myslím, že by tento předmět by se měl uh, vyučovat, aby uh, mladí lidé věděli, jak je důležité potřeba volit. Eh, potom eh, tady je dotaz o eh, Brexitu, potom jsou to ty simulované volby. Ano, Brexit. Já k tomu nemám automatickou odpověď, protože závisí na vyjednávání. A za prvé <clears throat> to záleží na tom, co rozhodne britská vláda. <clears throat> Zali chtějí mít vztahy s Evropskou unii, Britská vláda vyslala určitý signál, že si přejí, aby eh, určité vztahy existovaly třeba v oblasti kultury či Erasmu. A uvidíme, jak to dopadne ve volbách, ale my budeme určitě rozhodně chránit eh, zájmy občanů EU a uděláme všechno pro to, abychom hájili vaše zájmy a vaše výhledy v Británii právo na demonstrace a to, že vás nikdo neposlouchá. Tak to je právě eh, proč musíte jít volit, protože eh, to je věc eh, nevyhnutelná. Pokud jdete volit, tak můžete něco změnit. Pokud nevolíte, tak vlastně ve společnosti nejste vůbec zastoupeni. Ano, můžete demonstrovat, ale některá politická rozhodnutí třeba nenaslouchají demonstrantům, vyhnou se těmto demonstracím, ale politické výsledky to jsou prostě, to je hotová věc. Když půjdete volit, tak můžete dát eh, hlas eh, <clears throat> nějaké kauze, která je pro vás důležitá, takže to je taky taková praktická povinnost. V některých vzdělávacích systémech se vyučují předměty o ústavě, o ústavním eh, řádu, o legislativě. Nevím, jaké situace nyní v Bulharsku. Ale já rozhodně podporuji všechna ta úsilí, která zavádějí tyto informace a znalosti o politickém systému, protože demokracie potřebuje dobře informované a uvědomělé samostatné občany, kteří také cítí společenskou odpovědnost. Děkuji vám, pane komisaři. Máme tady eh, poslední dotaz. Přišlo to z Twitteru. Je jeden scout, eh, který následuje, tak se ptá, co e, doufá komise během příštích pěti let? Jakou máte vizi? E, osobní nebo politickou vizi? Možná obojí. Politická vize. Já doufám, že všechny tyto problémy zmizí a doufám, že dospějeme ke novému konsenzu, pokud jde o budoucnost Evropy a že evropské instituce vám poskytnout ty výsledky, které očekávají, protože vy jste nejdůležitější, vy jste ta příští generace. Evropanu, Vy musíte využít všech příležitostí, ale musíte mít možnost využít všech těchto příležitostí, které máte k dispozici. Mnohokrát vám všem děkuji, omlouvám se těm, eh, kteří dnes vystoupit nemohli, nemohli položit dotaz. Eh, jsem velmi rád, že jste tak aktivní. Já vám děkuji za všechny příspěvky. Chci poděkovat eh, všem řečníkům také za jejich příspěvky a děkujeme vám, pane komisaři, za to, že jste si udělal čas a přišel mezi nás a mohl být součástí tohoto dialogu. Myslím si, že závěr je takový, že potřebujeme více takovýchto dialogů, že musí být častěji. Prosím, neopouštěte sál, eh, protože nyní si uděláme skupinovou fotografii, to bude taková památka na dnešní zvláštní den. Máme instrukce od fotografa, že kdo sedíte na kraji, abyste se přesunuli více do středu, zaplňte všechny mezery, můžete stát i v těch chodbičkách takže chceme tady pokrýt pouze tento prostor. A můžete se všichni prosím přesunout do středu. So everyone, can I invite you to stand in this... Are we supposed to be standing or sitting or down? Or sitting. What do you prefer? Chcete, má, mají stát nebo sedět? Tak si stoupněte. Takže všichni se postavíme za Evropu. Commissioner on the picture. Let's... Right there, very active. Good